Hello everyone. Dobré odpoledne. Dovolte mi přivítat pana místopředsedu komise, pana komisaře Katajnena na zasedání výboru NV opět, takže já vám děkuji za to, že vždy vyhovíte naše žádosti po výměně názorů. za možnost pohovořit o tématech, na kterých pracujeme i na zadání Evropské komise, která nám předložila několik důležitých legislativních návrhů. Vzhledem k tomu, že také koordinujete Já jsem se právě vrátila z Evropského parlamentu pro zdraví a možná jsem ještě pořád pod jejich vlivem, ale chci vás požádat, aby jste se vyjádřil také k záležitosti například certifikátu dodatečné ochrany, což je také velice důležité z pohledu oběhové ekonomiky, chemikálí a tak dále. Dám vám tedy slovo, abyste mohl eh, zahájit debatu a potom proběhne výměna názoru. Děkuji, děkuji opět za pozvání této výměně názoru. Tentokrát se ve svém úvodu soustředím na oběhovou ekonomiku a s tím související záležitosti, ale samozřejmě jsem připraven odpovědět i na, pro, na konkrétní otázky, jako třeba k tomu certifikátu rozšířené ochrany. Jak víte, je již dobře rozběhnutá práce na přípravě akčního plánu pro oběhovou ekonomiku. 80 všech eh, plánovaných aktivit bylo již schváleno a také přijato. A i ta opatření, která byla přijata v lednu, pozitivně přispějí k tomu přesměrování evropské ekonomiky více na oběhovou. První součástí je Evropská strategie pro plasty, za druhé monitorovací rámec sestávající z indikátorů a konečně také eh, rozhraní mezi legislativou o chemikáliích a odpadu eh, se zvláštním důrazem na surové chemikálie. Pokud jde o strategii, ta je vlastně takovým hnacím motorem iniciativy po vývoji a výrobě rozvinutých, sofistikovaných plastů, které je možné recyklovat, opětovně využít. Tato strategie pro plasty by měla v podstatě přispět ke změnám ve čtyřech oblastech. Za prvé, zlepšit vlastně ten, tu kvalitu a životní cyklus plastů do roku 2020. Více než 30% by mělo být plně recyklovatelných. A to také tedy povede k zlepšení kvality recyklace a separace. My právě zahajujeme široce pojatou kampaň na téma propagace a zlepšení recyklace plastů. Mám-li to zjednodušit, řekl bych, že chceme vytvořit takový jednotný trh pro recyklaci plastů. Za druhé, Plastový odpad na ulicích a odpad obecně, mikroplasty a znečištění mikroplasty například v mořích. Tady tedy především budeme kontrolovat užití plastových součástí a úmyslného použití mikroplastů. A soustředíme se také na biorozložitelné plasty. Za třetí inovace v hodnotovém řetězci. Více výzkumu a inovací je třeba k tomu, abychom nazbírali potřebné znalosti a přišli s relevantními řešeními. V roce 2018 k tomu komise hodlá vypracovat relevantní strategii pro výzkum a vývoj nových plastů a bude to financováno eh, z programu eh, Evropský horizont 2020 a to tedy dalšími 100 miliony euro. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou jsme také připravili nástroj ve formě platformy pro podporu oběhové ekonomiky, která by měla zlepšit financování projektů, jež jsou zaměřené na inovace a změny. A za čtvrté, a voláme po globálních opatřeních, která povedou k, ke snížení znečištění platby. Budeme vyžadovat hmatatelnou spolupráci mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, které povedou k redukci odpadu a například elektronického a plastových komponent v nich ve vztahu k třetím zemím. Konečně Zaměříme se také na propagaci na úrovni evropské, na úrovni jednotlivých odvětví, občanské společnosti a tak dále. Kromě toho, co jsem právě řekl, eh, kromě tedy těch snah, eh, aby se do životního prostředí vůbec nedostávaly plastové odpady, komise přišla s návrhem eh, toho, jak vlastně bránit dalšímu šíření plastového odpadu v mořích. A, a to formou eh, budování relevantních recyklačních a sběrných míst přímo v přístavech, tak aby nedocházelo k vyhazování plastových odpadů eh, na moře. A chceme také tedy přijít s indikátory, které nám umožní na té evropské i národní úrovni monitorovat dosažené úspěchy. Monitorování vzorců užití a spotřeby je naprosto zásadní pro to, abychom mohli identifikovat nejlepší místa k zásahu a také priority našich aktivit. To, tento monitoring není relevantní jen pro ty, kdo vytváří politiky, ale výstupy z něj jsou relevantní pro všechny, pro spotřebitele, pro podniky a tak dále. V souladu s principem subsidiarity celá řada aktivit a proběhne také na národní, regionální a místní úrovni, abychom tedy propagovali ten přechod na oběhovou ekonomiku. A ještě bych rád pohovořil o rozhraní mezi chemikáliemi, produkty a odpadem. Je třeba doprecizovat nařízení, která se vztahují na surové chemikálie, to je naprosto zásadní pro oběhovou ekonomiku. A Tady tady navrhujeme odstranit čtyři překážky které brání a bezpečnému nakládání se surovými chemikáliemi. Za prvé je třeba mít dostatečné informace o chemikáliích, o tom, jak se potom projevují v produktu a v odpadu. Za druhé je třeba mít informace o tom, jaké látky zůstávají i po recyklaci nebo v odpadu. Konečně je třeba také aplikovat nová kritéria na to, co je odpad a konečně je také třeba aplikovat zvolenou metodiku naprosto konzistentně a striktně. Cílem je zahájit takovou širokou diskuzi, široce pojatou diskuzi s Evropským parlamentem a členskými státy. A já myslím, že tyto nástroje, o kterých jsem hovořil, jsou proto dobrým východiskem. Všechny tyto aktivity by měly probíhat až do konce roku 2019 a, a tedy tyto iniciativy jsou podepřeny a přesvědčivými důkazy. Ještě další aktivity, které patří k přechodu na oběhovou ekonomiky. Mezi ně je například tedy návrh revidovat směrnici o pitné vodě, která umožní užít určitá zařízení a tak, aby tedy nedocházelo ke ztrátám vody a dodávky spotřebitelům byly zárukou eh, bezpečné vody a jejího hospodárného využití. Chceme také tedy v tomto ohledu posílit eh, Eh, kompetence, pravomoc zákazníků, kteří eh, budou mít větší informace, větší povědomí o konzumované vodě a to by mělo zase vést k nižší spotřebě eh, vody v plastových lahvích a my čekáme, že to přinese úspory 600 milionů euro ročně, tedy v, ve smyslu plastu, který je zpracován na ty plastové lahve a následně odpadu. A na závěr mi dovolte stručně se zmínit o tom, co plánujeme ještě na tento rok. Komise se snaží eh, podněcovat přechod na nízkouhlíkovou a oběhovou ekonomiku i na té místní úrovni. A letos chceme tedy eh, přijít s novými politikami ve vztahu k produktům, které umožní veřejnosti kvalifikované rozhodování o nákupu a užití. Chceme také bojovat proti znečištění moří, plastovému znečištění moří a komise se také bude zabývat prevencí uh, užívání některých plastů. Tak tady asi skončím. My se snažíme plnit sliby. A na půdě komise máme takovou interní strategii, eh, která se týká plastu, která je zaměřena na snížení eh, užívání eh, plastových lahví eh, na půdě komise, když tam přijdete na návštěvu a už je v podstatě nenajdete. A já bych teď tedy rád vyzval parlament k takové přátelské soutěži, aby se zachoval podobně a uvidíme, kdo vlastně víc přispívá k přechodu na oběhovou ekonomiku zahajuji první kolo řečníků, respektive otázek. Budou to zejména koordinátoři a jejich zástupci, pak si vyslechneme odpovědi a zahájíme druhé. Místo předsedo, poslední, co jste řekl, to bychom skutečně měli takto akceptovat. Konkurence mezi parlamentem a Evropskou komisí by byla taková oběhová ekonomika v praktické práci. Ještě nyní k oběhové ekonomice nebudu ní. Chci pouze říct, že ty cíle, plány se nám velice líbí, jsou nám velmi sympatické, ale prosíme o to, aby to bylo konkrétně zrealizováno. Tady potřebujeme konkrétce a zdraví, kde vy jako místo předseda eh, za to rovněž odpovídáte, jsme o tom jedno společně měli tu příležitost hovořit a nyní jsme zašli trochu dál. Kajtis jsme dnes dopoledne ještě poněkud více frustroval v tomto ohledu, neboť řekl, že koncem roku si situaci zanalizují. Hodnocení mi dopadlo, tak co možná nejdříve potřebujeme konkrétní návrh. Děkuji. Pane eh, místo předsedo, a děkuji za příležitost vyměnit si s vámi eh, názory eh, na toto téma. Po mém soudu je zde jedna nezbytná podmínka pro účinnost eh, všech eh, opatření v rámci eh, jednotného akčního plánu a to je jejich sjednocení a e, sladění. Proto se chci zeptat, kdy můžeme očekávat tu strategii, jaké budou její priority a jak si komise chce zajistit, aby tedy oběhová e, ekonomika, tedy akční plán oběhové ekonomiky zapadl do strategie a e, nepřinesl další nesoulady. Dále iniciativy komise k provádění oběhové ekonomiky a nepřinesl další nesoulady. Eh, dále eh, iniciativy komise k provádění oběhové ekonomiky a využito jako netoxický eh, materiál, surovinový materiál. A tím se dostávám k endokrinním disruptorům. Vítám, disruptory se rutinně nacházejí ve vodách a představují skutečnou hrozbu. Jaký je tedy současný stav provádění strategie? Krát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři Katajnene, myslím si, že mohu říci, že výzvy, které jste si vy sám sobě tedy vzal za cíl, jsou velmi obtížné a to, co jste nám nadnesl, znělo velice pozitivně. Chci podotknout, že my v parlamentu máme nového italského předsedu, takže si myslím, že voda by měla být z Itálie, ale když se na ní podíváte, tak je z Německa. No, ono je to nakonec jedno. Důležité je, kolik těch plastových eh, lahví se neustále vyhazuje. Takže bychom si asi nejdříve měli zamést před naším vlastním Prahem a teprve pak eh, přemýšlet, jak postupovat dál. Nyní k akčnímu plánu pro oběhové eh, hospodářství. Vy říkáte, že to funguje dobře. Já musím přiznat, ano, to či ono se pohlo. Balíček, který předložila komise minulý měsíc, tak toho, co je třeba udělat do té doby, než budeme mít skutečné oběhové hospodářství. A ten seznam prostě ještě není zpracován, tam ty věci zůstávají jako úkoly. Jistě souhlasíte se mnou eh, v tom smyslu, že proto, abychom měli skutečné oběhové hospodářství, potřebujeme zejména dobrou produktovou politiku, tedy ekodesign. Jak daleko je komise v této oblasti? Jak vypadají její plány a dále? Zadávání veřejných zakázek, to je zásadní sektor, to je taková osa podpory oběhové ekonomiky. Je třeba, abychom tímto způsobem také podporovali nákupy, které půjdou ke prospěchu oběhové ekonomice. V některých členských státech již projekty tohoto charakteru existují. Zde si myslím, že Evropská komise má úkol a příležitost to zakotvit právě i na evropské rovině. Jste ochotní to učinit? A dále akční plán obsahují jistá opatření, která se týkají biomasy. Při novém změní směrnice o obnovitelných zdrojích vidíme, že stále ještě není dobrá koordinace mezi energetickou politikou a materiálovou politikou. A proto se vás ptám, jak chce komise zajistit používání kaskádového principu v energetice. A ještě jedna záležitost. Poslední palíček v sobě má jakýsi monitorovací rámec. Ptám se, jste schopni pomocí tohoto rámce měřit dopady opatření, které zavádíte. Můžete tedy měřit, zda ten oběh je již uzavřen, zda ta eh, ekonomika již skutečně cirkuluje. Jinak s vámi souhlasím, že například zákaz dovodu činěnů plastů je příležitostí pro EU, příležitostí pro inovace a investice. Je, líbí se mi, že na to poskytujete prostředky v rámci Horizontu 2020, ale jak může komise zajistit to, aby se ty peníze dostaly na správná místa, abychom například i pomocí strukturálních fondů nastavovali priority pro hierarchii odpadu a dále Jaké priority chce mít komise v oběhové ekonomice po roce 2020? Jaké kroky již nyní plánujete pro období po roce 2020? Děkuji. Já jsem vám nechala více času, protože jste jediný. V této chvíli je to spíše eh, soutěž o tom, která instituce eh, více v kruhu obíhá jednotlivé výzvy. A myslím, že máme to i v textilích a e, všude jinde, aby se tyto problémy řešily, které jsou skutečně reálné, potřebujeme něco velmi Vydáme také, že členské státy v současné době eh, plánují zrušit plasty na základě národní z hlediska morálního, ale současně vidíme, že se tím ještě více tříští trh a je to tudíž krok zpět, takže dlouhodobě nám to no, ohledu pomohl. Děkuji vám. Děkuji za dodržení časového limitu i za zajímavé otázky a nyní má slovo pan Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně. Já také dodržím dvouminutový limit. limit. Děkuji, pane Katanene. My máme každoroční výměnu a vzpomínám si, že naposledy jste byl poněkud eh, rozlícen, protože jste se setkal s velkou kritikou eh, a uznal jste, že všichni se někdy mílíme. Dnes jsme spokojenější, protože eh, již z vaší dílny vzešlo několik návrhů na téma plastu, takže se hm, pohybujeme v vpřed, ale my stále ještě sledujeme tu cestovní mapu, kterou předložila komise, zkoumáme, jak si vedeme i eh, v širším ohledu a jeden z problémů, který je stále ještě nejasný, se právě týká ekodesignu. A eh, já bych rád slyšel, jaké má tedy tato komise ještě plány, aby zajistila, že ekodesign bude rozšířen. Myslím, že všichni víme, jak eh, účinný může být ekodesign a jaké příležitosti to skýtá na například energetická účinnost, využívání materiálu, ale tady je komise zatím ještě poněkud nerozhodná, co učiní, než nastoupí po ní další nová eh, komise. A dále pak otázka biomasy. Před námi jsou velké diskuse v rámci trialogu o eh, směrnici mm, o obnově nebo nové směrnici, ale také jsou zde další otázky eh, po eh, biomase a co můžeme v tomto ohledu očekávat. To je jeden z klíčových aspektů. My všichni víme, že biomasa je v konečném důsledku i e, zdroj, který je nedostatkový. Takže jak zajistit, abychom e, biomasu účinně využívali a e, to kaskádovité využití by z toho pak mohlo přirozeně vyplynout. Takže o tom bychom rádi něco slyšeli, protože to bude na komisaře, aby otázky zodpověděl. Děkuji vám myslím, že musím pana Elizeho opět zklamat již po druhé eh, za komisi. Během dnešního dne eh, nemám mnoho, co bych eh, dodal k tomu, co vám již dnes řekl pan komisař Andriu Kajtis. Otázka nebo téma je velmi důležité, pokud by léky neúčinkovaly tak, jak eh, mají, tak samozřejmě musíme proti tomu zakročit. Ale v této chvíli si nejsme jistí, zdali legislativní opatření nebo akce je to nejúčinnější možností. Musíme vyloučit možnost změny směrnic, ale eh, Musíme se na to ještě podrobněji podívat. Pokud jde o Horizont 2020, komise bude podporovat své krátkodobé iniciativy, které určitě povedou k inovacím, zejména pokud jde o vývoj antibiotik. Druhá otázka pana Poce, kdy komise vytvoří strategii k oběhovému hospodářství. Já myslím, že už máme strategii roku 2015 a ta musí být chápana jako první krok. Nyní jsme ve fázi implementace, jak jsem uvedl nebo předeslal již 80 akcí v rámci akčního plánu eh, oběhové ekonomiky 2015 již bylo schváleno tedy alespoň po mém soudu je to první sada opatření, to byl první pokus o identifikaci toho, co eh, oběhová eh, ekonomika znamená, jaké jaká opatření eh, máme přijmout, abychom změnili ten lineární ekonomický model v Evropě. A to určitě nebude poslední balíček k oběhomému hospodářství, protože svět se mění, eh, hospodářství se mění a určitě tato komise ještě předloží nový akční plán k oběhovému hospodářství. A ta příští komise nutně tak bude muset učinit. Eh, jsem si jist, že i příští komise v tomto projektu tu se trvá a bude tedy na to navazovat. Než budu pokračovat eh, tak k těm endokrinním disruptorům, my jsme eh, v této věci zadali expertízu, jak víte. A zanedlouho, za několik týdnů nebo možná měsíců to eh, přejde do politické fáze a tedy je možné, že ještě letos předložíme řešení. Je to velmi komplikované téma, ale současně velmi významné a my chceme zajistit, abychom měli co nejaktuálnější eh, znalosti. Dále ekodesign, zpět k oběhové ekonomice. Ekodesign je fantastický nástroj, který skutečně přinesl hmatatelné výsledky. Vy to víte možná lépe než já. První soubor opatření v rámci ekodesignu a směrnice o energetickém značení do roku 2020 ušetří energii v takovém rozsahu, jaký představuje um, i spotřebu energie v Itálii. A my chceme zahrnout do směrnice ekodesignu ještě šest dalších nových produktů a pak ušetříme přibližně stejné množství energie, eh, eh, jaká odpovídá švédské roční spotřebe. Takže spotřebě. Takže k Itálii ještě připočteme pak eh, Švédsko, švédskou spotřebu. I když mnozí lidé kritizují, že Evropská unie se plete do eh, kávovarů nebo eh, různých mm, ručních mixérů a tak dále. Komise se domnívá, že směrnice o ekodesignu skutečně je velká věc a skutečně eh, velké věci se někdy rodí z eh, malých eh, krůčků. Pokud jde o rozšíření rozsahu směrnice o ekodesignu, já doufám, že ještě v tomto mandátu se nám to podaří rozšířit. Neslibuji nic, ale pracujeme na tom. Jak jste již, pane Aikaute, uvedl, mělo by to být rozšířeno také o účinnost zdrojů, není to snadné, nebo energetickou účinnost. Nebude to snadné, ale stojí to za snahu. A také um, recyklovatelnost produktu by mohla být zařazena do rozsahu působnosti, ale bude to trvat. Negarantuji vám, že s tím návrhem této věci přijdeme co nejdříve, ale kdybych eh, já mohl sám rozhodovat, tak bych okamžitě rozhodl eh, o rozšíření toho rozsahu působnosti. Někdo se zmínil zde o čínském zákazu eh, plastového odpadu inovovat. Musíme inovovat naše nařízení a musíme samozřejmě inovovat i naše technologie fakt peníze leží na skládkách eh, jiných eh, zemí nebo eh, je to spalováno. My tedy musíme vyvinout inteligentnější způsoby. Mnohé členské státy přijímají národní akce, což zabrání vývoji celoevropských řešení. To je možné, ale my potřebujeme sbírat tedy určité druhy plastových nebo třídit určité typy eh, plastů. Nyní máme příliš mnoho typů plastů, které se používají eh, plastu je z recyklovaného plastu. 94% plastů jsou vlastně hm, takzvaný panenský plast. Z to nevědí jestli je ten plast použit z recyklovaného plastu. A to se musí změnit. A opět musíme vytvořit jednotný trh pro recyklovaný plast. To z ekonomického fóra. Um, um, hovořilo se tam o městě Freiburg. Je zde někdo z Freiburgu? Uh, německé město Freiburg. Eh, když uh, když eh, zaplatíte eh, jedno euro zálohu, eh, tak můžete ten svůj kelímek kdekoliv vrátit a dojde ke tříštění, dalšímu roztříštění jednotného trhu vinou národních iniciativ. Mikroplasty není tady žádný důvod, proč bychom to měli akceptovat. Průmysl tady už e, jedná, a sice na dobrovolné bázi, s cílem snížit anebo vůbec ovlivňovat e, situaci, a sice cestou spolupráce na národní úrovni. My máme vlastní evropský e, problém s námořním odpadem, kaskádo, princip, pardon, princip kaskád. K tomu bohužel nemám nic nového, ale respektive biomasa je omezená a proto musíme hledat jiné zdroje eh, biomasy jinde. Například, eh, když hovořím... Tady já se skončím. Děkuji. Druhé kolo. Jedna minuta. Nejprve pan Florenc. Děkuji, pane místo předsedo dvě věci jsem slyšel velice rád. Jednak ty standardy kvality pro recyklované produkty, to náš parlament požaduje již mnoho let. Pokud chceme mít trh pro kvalitní recyklované produkty, potřebujeme standardy. V opačném případě nebudeme moci vytvořit takovýto trh, neboť občané eh, kupující budou je velice důležité nejenom pro energii, ale také pro suroviny. Jinak je naše práce k ničemu. To je velmi důležité. Musí se to týkat i surovin materiálů. A ještě jedna otázka, ta souvisí s plasty. Vy chcete sledovat životní cyklus plastu, nejenom více recyklovat. Já bychom se mohli možná zamyslet nad tím, jak to zorganizovat zde v parlamentu, ale jak to chcete udělat u veškerých těch balení na jedno použití? Děkuji. Pan Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vedoucím eh, delegace zde v parlamentu, delegace pro vztahy s Čínou a již před rokem jsem konstatoval, eh, bych mám by mohl říct, že Číňané zavřou dveře, to bylo jasné, již minulý rok to bylo zjevné. Nyní máme milion, o milion eh, odpadů více. Máte nějaký odhad? Číňané zavřou dveře, to bylo jasné, již minulý rok to bylo zjevné. Nyní máme milion, o milion odpadů více. Máte nějaký odhad? tyto odpady zrecyklovat. A každý rok je to jeden milion. Je tedy, tedy otázka, že, že by bylo hodné o tom trochu více vědět. A dnešním hitem, hitem dnešní rozpravy s právami jsou plasty. Skutečně je to závažné téma, aktuální téma. Eh, možná jste jich zodpověděli nějaké regulační standardy. Aby se hovořili tady o to, že chcete mít standardy pro zrecyklované produkty z plastů. Mnoho podniků skutečně vyžaduje pravidla, vůbec neví, jaké materiály na recyklovaném nějaké nádobě se hůře prodává Protože prostě ta bílá na recyklovaném plastu už není tak pěkně bílá, jako když je to plast nezrecyklovaný. Hůře se to prodává a tady bychom potřebovali nějakou osvětovou kampaň. Lidem to vysvětlit. Děkuji, paní Atemek. Já podporuji myšlenku recyklace plastu, ale zároveň se chci zeptat, jak si představujete, že Evropská unie bude propagovat užití materiálů, které by měly nahradit plasty? A zároveň tedy se vyrovnat s tím, že alternativní materiály rozhodně nebudou tak laciné jako plasty. A za druhé, pokud je hospodaření s plasty mimo Evropu, jak si, jaký typ spolupráce si představujete s třetími zeměmi a tím nemám na mysli jenom Čínu? Děkuji také panu Katajnenoviny za to, že mezi nás přišel. My vítáme tento nový balíček oběhové ekonomiky. Ano, lepší cílu je také snížení spotřeby plastu. Já myslím, že vaše iniciativy jdou správným směrem. Otázka je, jestli zacházejí dost daleko z produktu na jedno použití a tyto zaplavují nejenom tedy naše pláže, ale také zpracovací zařízení a kompostárny. Podívejme, tyto působí obrovské problémy v našich kompostárnách a také tedy stěžují s naše úsilí odstranit mikroplasty z životního prostředí. Nebo například tahle ten tahle jedna dávka mléka. Jinde uznávají způsoby spotřeby, které zdaleka nejsou tak ohleduplné. A mě by tedy zajímalo. Souvisí to se všemi dalšími zpracování obchodu a to je problém daňový. Eh, zrecyklované materiály většinou mají nízkou cenu, myslím, veškerých eh, zrecyklovaných eh, věcí. Děkuji. Děkuji, nyní paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Máme tedy takovou tu zkušenost, že to funguje. Existují tedy takovéto eh, alternativy. Je to také otázka občanského pocitu a toho, aby občané respektovali naše životy v Evropě. Petice, která se věnuje tomuto tématu. Já se ptám, jaká opatření přijmeme na evropské úrovni. Já vím, že členské státy se poněkud zdráhají, ale máme tady nějaký časový harmon. Eh, víte, kolik procent eh, odpadu se vlastně zbytečně vyhazuje právě kvůli tomu, že to označování nefunguje. A já musím říct, že potraviny a zároveň je mnoho Evropanů, kteří nemají dost sídla a mají hlad. Děkuji. Děkuji nyní pan Parňo. Ne, děkuji paní předsedkyně, děkuji. Se týkají toho, že například se eh, iPhony schválně zpomalují a další produkty, proto aby Apple mohl eh, prodávat ty své nové iPhony a žuje dávat na eh, těch, na takovýchto produkty špičkově elektroniky nějaké označení, nějakou etiketu, aby ty kupující 20. Takže Francie se v této oblasti o něco snaží. Já si myslím, že by bylo vhodné, abychom se o něco snažili stejným způsobem i na evropské úrovni a ptám se, máte... Děkuji. Paní Bonafe. Grazie, presidente. Ma, um... Během uh, procesu schvalování první části balíčku k odpadům jsme se soustředovali především na první fázi oběhové ekonomiky. Máme směrnice k ekodesignu a já myslím, že eh, je tedy nejvyšší čas, aby existovala. Také jste zmínil zajistit, že tyto investice půjdou do infrastruktury a tím vlastně dávám slovo panu komisaři. I would like... Eh, plánu toho, jak nastavit cíle z pohledu životního cyklu EFSIS, EPSI spočívá v tom, že jen málo projektů si vlastně zažádalo o podporu z tohoto zdroje. Nevím proč, ale je to nástroje, anebo jsou jejich projekty tak ziskové, že žádnou podporu nepotřebují. Já ale doufám, že se nám podaří tedy vlastně oslovit ty potenciální recipienty a nabídnout jim eh, financování v případě, že by případu, ale které tedy využili tuto možnost, ale jejich opravdu je velmi málo. Pokud jde o plasty na jedno použití, My už máme to balení na jedno použití eh, ošetřeno legislativně. Je vybírán poplatek, nebo tedy taková minimální daň, za užívání těch velmi tenkých eh, plastových tašek. A tato skutečnost ovlivnila chování lidí daleko víc, že plastové tašky jedno použití představují problém. A to se nedá penězi zaplatit. To znamená, že eh, v rámci těch legislativních návrhů můžeme postupovat trochu více ze široka chování spotřebitelů. Pokud se tedy podaří eh, ovlivnit chování zákazníků, pak e, to je tedy naprosto nezbytné, máme-li opravdu dosáhnout přechodu na kritérií, tedy té směrnice o plastech na jedno použití. Zatím ještě nevíme, které všechny produkty tam budou spadat, ale možná, že plakty, plasty na jedno použití tedy e, budeme řešit i e, nařízením moří. A pokud se nám podaří snížit užívání tohoto typu produktů, tak už to samo o sobě bude známkou toho, že jsme našli ty správné produkty. Nechci tady žádnou zemi konkrétně jmenovat, protože eh, to bych to vlastně mohl přivolat ale myslím, že tedy potenciálními kandidáty jsou jiné ostatní země Ázie. Mě mohl přivolat, ale myslím, že tedy potenciálními kandidáty jsou jiné ostatní země Ázie. Normy. A že chceme vytvořit normy pro plastové obaly a řešit a možná i jej recyklovat. A pokud je o otázku paní Jatamaky, také ve snaze nahradit ropu při výrobě plastů, ale problém spočívá v tom, že máme-li rozložitelné plasty, není pravda. Musíme si tedy přesně nadefinovat, co to znamená rozložitelný. Bio rozložitelný se rozkládá jen za určitých podmínek, potřebuje určitou míru. Můžeme tedy podporovat eh, použití surovin, které jsou už tedy ve své podstatě bio, oběhovou ekonomiku a plasty do programu jedné zdanění. Daňové pobídky. Nevíme ještě, jak to dopadne. Uvažujeme o daňových pobídkách které by nám pomohly dosáhnout našich cílů. V oblasti zdanění, zdanění plastu, která je používána pro výrobu plastu a dalších látek. Je to tedy velmi složité a my prostě nevíme v tuto. Máme platformu, která to řeší, ale hlavní problém je, jak to měřit, jak zjišťovat od... Pak se rozhodneme, že buď to přijdeme se celoevropskou politikou, nebo by to měly řešit členské státy. Pokud jde o vážně, je to vážný problém. A my tedy jej musíme lépe pochopit. Evropskou úroveň. Je to velmi podobné jako při označování energetické spotřeby, kdy vlastně je pak to bude mít zásadní dopad na chování spotřebitelů. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři, jako obvykle a budeme dále spolupracovat doufejme, aby se nám podařilo uzavřít co nejvíce z těchto materiálů před rokem 2019, tak abychom eh, mohli předložit občanům konkrétní výsledky. Děkujeme vám mnohokrát, bylo to s vámi velmi zajímavé. I,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 yeah, so maybe but uh, have... the director is here? Yeah, the director is here. So oh. maybe we have a break of 10 minutes. Yeah, yeah because we are, we are early. Uh, so dear colleagues, we'll have to take a small break Vážení kolegové, uděláme si kratší přestávku, protože potřebujeme pana Gebrandyho, který zatím není přítomen, je na jiné schůzi, takže několik minut a pak budeme pokračovat. Okay, dear colleagues, if you take your seats, maybe we can start. Prosím, posaďte se, abychom mohli začít s naším dalším bodem na pořadu jednání. Následuje výměna názorů eh, s panem Hansem Bruiningem, a sice výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí. Jak víte, je to také naše obvyklá výměna názorů s ředitelem agentury a nyní jde o pracovní program roku 2019, nebo který rok to vlastně je. Pane řediteli, samozřejmě rádi si poslechneme to, co nám říci chcete a co, co zamýšlíte pro mm, příští program. Ještě bych chtěla zmínit, že delegace Envy navštíví vaši agenturu a sice v druhém semestru letošního roku. A samozřejmě po vaší prezentaci požádám pana Gerbrandyho a ostatní kolegy, aby se ujali slova, to znamená, aby vám položili otázky, ale nejdříve vaše prezentace, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za příležitost podělit se um, s informacemi o činnosti Evropské agentury pro životní prostředí s vaším výborem. výborem. Myslím, že napřed je mm, důležité rozdělit eh, naši práci eh, do takových tří časových eh, údobí, také vzhledem k naší pracovní perspektivě do roku 2019. Mnoho z našich činností je takto rozděleno, ale navíc pracujeme také na agendě do roku 2030, kde spolupracujeme s partnery v členských zemích, abychom vyvinuli metody podávání zpráv a metody následné činnosti, zejména pokud jde o e, jednotlivé oblasti, včetně udržitelných cílů a to je v souladu e, s naší perspektivou, která e, sleduje vizi až do roku 2050, to je právě to sedmé, sedmý rámcový program v souladu s Eh, vývojem politické agendy v Bruselu sledujeme i integrovanou perspektivu monitorování, podávání zpráv a analýzy ekologické agendy, kde máme jasné zaměření na systém, systémové zaměření. Když se podíváte na ekosystém a pak eh, i eh, společenské systémy, společensko-technické systémy, které zajišťují přidanou hodnotu, tak se zaměřujeme na energetický systém, tedy na klima, energetická pojítka na práci energetické unie. Když sledujeme systém potravin, tak tady se zaměřujeme na společnou zemědělskou politiku a jejich reformu, její reformu a také jsme nedávno pracovali na systému eh, podávání zpráv o eh, eh, potravinách a tam vlastně zemědělství není pojímáno jako samostatný stupeň ale součást. Eh, pokud jde o eh, urbánní systém, tady eh, spolupracujeme s partnery, zejména DG Regio, aby podpořili agendu udržitelnosti urbanismu a pokud jde o systém mobility, tak tady pracujeme zejména na dekarbonizaci dopravní trajektorie a mm, tom propojení e, na čistotu ovzduší. Chtěl bych ještě poukázat na dvě nedávné zprávy v této souvislosti v oblasti e, dopravy a životního prostředí a e, podávání zpráv. V loni jsme se zabývali mobilitou a letos námořním znečištěním a e, letectvím. To jsou dvě palčivá témata. Také bych chtěl poukázat, že v rámci e, e, našeho znalostního managementu, který je založen na monitorování datech, ukazatelích, hodnocení a znalostech, máme propojení mezi monitorováním a daty. Tady pracujeme s spolu s DG životní prostředí a DG Klima, podporujeme je v tomto ohledu, ale také to děláme v součinnosti s členskými státy. Tam vlastně se zabýváme informační sítí, která spojuje několik sto eh, různých subjektů. A Ehm, tady probíhá vlastně i analýza a podávání zpráv a ehm, e, získávání znalostí. Ehm, dále zvýšená integrace monitorovaných dat, které vyplývají z Koperníkova satelitního programu. Tady my jako Evropská instituce se zaměřujeme na eh, složku země, spolupracujeme s jinými zeměmi a také využíváme atmosférická a klimata a také mořská data, která čerpáme z programu Copernicus. Když se podíváte na práci, kterou vykonáváme v souvislosti s cíly, rozvojovými cíly udržitelnosti v rámci priorit 7 EAP, tak je jasné, že prioritní cíl 1 pokrývá mnohé z toho, to je samozřejmě přírodní kapitál Unie, dále prioritní cíl 2. E, e, tam e, jsou zejména otázky eh, efektivity zdrojů a zelené a nízkouhlíkové ekonomiky. Pak máme prioritní eh, cíl číslo 3. Eh, důležitým úkolem je také návaznost a monitorování a přispívání k se naší sérii indikátorů, výročních indikátorů. Když se podíváme na prioritní cíle, tak první e, e, sloup e, jsou minulé trendy a druhé jsou naše očekávání do roku 2020, do jaké míry tedy naplníme cíle z AKI. A neobávejte se, já to nebudu eh, probírat eh, položku po položce. Myslím, že to schéma je eh, poměrně jasné. Když se podíváme až do roku 2020, tak vidíme, že tady je velká mezera v provádění a je co dohánět, pokud jde o, doplnění plnění těchto cílů. Když se podíváme na kruhové hospodářství a zdrojově účinné hospodářství, tak eh, obrázek je pozitivnější, ale stále je tady většina žlutých a růžových teček. Vidíme pouze dvě zelené a zbytek tvoří tedy červené a žluté. Eh, samozřejmě eh, rád odpovím na podrobnější otázky v této věci. To je ale celkový stav věci. A nyní velmi stručně k několika klíčovým problémům, na eh, nichž pracujeme, a to skrze prisma inovace Tradičně si člověk myslí, eh, že naše agentura zejména produkuje zprávy, ukazatele, to je pravda, ale v poslední řadě let jsme také eh, vypracovali eh, vizuální mapu, to je jakási vstupní brána do naší znalostní základny. Nedá, v loni jsme vypracovali index kvality vzduchu. Představili jsme jej na summitu v Paříži a nyní máme už asi 19 milionů zásahů eh, v rámci eh, této mapy, více než 5 milionů diváků a 700 tisíc návštěvníků. A jak vidíte také na mapě, eh, která není barevná, to je tam, kde nám členské státy nepřispívají se svými daty. Také chci říci, že zveřejňování těchto faktů asi je motivační, protože zatím už tři členské státy začaly poskytovat data, eh, mimo jiné i Bulharsko a Kypr. Další příklad je Natura 2000 a e, e, síť e, Emerald 2017 nebo Drahokam 2017. Tady pracujeme v panevropském kontextu. Chcete-li chránit velké části přírody, tak to je jiný způsob, jak na to. Máme asi 325 návštěvníků denně Mm, na mm, této informační stránce, což bychom tradičním podáváním zpráv nikdy nedocílili. Pokud jde o Wise Marine, my víme, že řízení eh, zdrojů moří a oceánu je také velmi důležitá věc dnes a také poskytujeme přehledy chráněných oblastí eh, eh, na mořích a špičková zpráva o vodě eh, určené eh, ke koupání, protože lidé určitě mají zájem vědět, jaká je kvalita vody, v níž se koupají jejich děti. Máte-li 10 tisíc kopií, kopií, eh, tak to asi nebude stačit pro mm, mm, miliony lidí. Během deseti let vedlo od 3 milionů návštěv na našich webových stránkách k více než 170 milionům eh, v loňském roce. Takže skutečně došlo k eh, takovému průlomu v informovanosti. V roce 2018 a také perspektivě na životní prostředí eh, mnohem více než v minulosti. To bude zaměřeno na řešení. Tady vycházíme z perspektivy přechodu a máme tady i informace o investičních eh, portfolií. To jsou tedy vše perspektivní otázky. Abych eh, shrnul svou prezentaci v zájmu času, bych chtěl ještě poukázat na tři budoucí výzvy, které vidím nejenom pro rok 2018, ale i 2019. Myslím si, že je asi férové říci, že my 1922 eh, také našem Eh, našich řídících orgánech eh, zasedají i zástupci parlamentu. Samozřejmě i my jsme ovlivněni tou nejistotou, která panuje kolem Brexitu, víceletého finančního rámce a teď to říkám tedy, protože to také ovlivňuje náš objem práce. A konečně také se blížíme eh, ke konci sedmého životní, akčního programu o životním prostředí a nevíme, co bude následovat. Tohle všechno vlastně stěžuje jakékoliv plánování. Další výzvy inovativní projekty na téma big data, data mining, tady chceme se naučit plně využívat eh, geoprostorové informace z programu Copernicus a také tady chceme eh, ještě přispět k tradičnímu monitorování životního prostředí a těmi vhodnými kompetencemi a také musíme investovat do správných vztahů s členskými státy, protože to si vyžaduje trochu jiný přístup. A tím se dostávám ke zdrojům. Jak už jsme řekli, v našem programovém dokumentu agentura pokud je o stálý personál, také jsme přišli hned s několika negativními prioritami na rok 2018 a 2019, především v oblasti naší mezinárodní práce. Tady jsme se tedy trochu stahli z té mezinárodní scény a omezujeme se pouze na podporu evropských institucí eh, na úrovni UNF3C, konference o bio eh, environmentální diverzitě a EIA zasedání, a to poměrně drasticky. Já se na to obvykle nestěžuji, protože to je konec konců moje práce. Máme ještě volbu. Před pár lety jsme škrtali, a již by to mělo nějaký zásadní dopad, ale teď už se lidé bouří k zpráv a monitoring a také v oblasti zemědělství a bioekonomiky a v problém, problematice trvale udři, užitečné nejenom pro odborníky v Bruselu, ale také pro členské státy. Naši pracovníci pracují opravdu s velkým nasazením a různých kontextů. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi druhé chci poděkovat jak eh, Michaelu Skunerovi, tak Petře Haneken za skvělou práci na půdě ten, spokojen s tím, že tady mohu představit naše nové zástupce ve správní radě agentury, kterou tedy vždy přednese výkonný ředitel a to je velice důležitá událost. Pokud jde o objem informací, tedy jejich počet byl snížen o 19%. A to je hodně, to je mnohem víc než tedy ten evropský průměr na základě dohod. My se snažíme omezit rozpočtové škrty, ale přesto tady k ním dochází. A když americká agentura, která je vlastně americkým ekvivalentem EPA, a se musela vyrovnat se škrty 34 americká agentura, která je vlastně americkým ekvivalentem EPA, a se musela vyrovnat se škrty 30-40 A přesto a tedy vlastně působí aktivně na mezinárodní scéně. Je škoda, že EEA to nedělá. Zároveň tady jsou agentuře nakládány další a další úkoly, například iniciativa o trvalé udržitelném financování, která bude velmi důležitá a pro agenturu by bude velmi obtížné nabízet a zpracovávat informace pro nás a pro členské státy v oslabení. A přitom jde o velmi důležité téma. Mám jednu otázku na pana Brainingse. Vím, že agentura stále více a častěji používá satelity já vím, že program Kopernikus je do značné míry využíván také eh, ze strany EEA. A bylo mi řečeno, že agentura by se měla vzdát z odpovědnosti za tuto oblast a, a měla by být vytvořena nová organizace v Evropě, která by se eh, více zabývala bezpečnostní otázkami monitorováním biodiverzity, monitorováním vývoje životního prostředí a tak dále a také například monitorování kvality ovzduší. Na to všechno je tedy EEA méně vybavená a já se chci zeptat, proto tedy ten, ta iniciativa s novou agenturou a já bych rád věděl, zveřejňujete. Já nevím, do jaké míry Evropský parlament opravdu tyto informace využije, to je asi obtížné hodnotit, ale je tak samo o sobě takovým dobrým kritériem pro hodnocení toho, do, tedy jak často vlastně se objevují odkazy na vaši zprávu. To je tedy takové užitečné kritérium ve chvíli, kdy eh, hovoříme o trvalé udržitelnosti regulatorní opatření v návaznosti na rozhodnutí z roku 2013, ale mně se zdá, že tedy ten objem a sníh porostu a zemědělské půdy, to je něco úplně nového. Také tedy ta pařížská dohoda hovoří o zachycování ozdravení, rekultivaci půdy nebo o cyklu. A to je podle mého názoru mm, daleko lacinější metoda než otázka, která se vztahuje potenciálu, který je předmětem výzkumu a zároveň jej také intuitivně hodnotíme, jde o e, mořské kultury. A odhady tam nám říkají, že v některých oblastech, a teď tedy hovořím jenom o konkrétních oblastech, množství biomasy e, e, z mikrořas odpožitečné, protože tyto mikrořasy je pak možné dále použít k různým účelům, včetně zhodnocení, tedy je možné je i prodávat. Uvažujete i o tomto aspektu v rámci Pan Školek. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane řediteli, za Eh, vaši návštěvu a výměnu názorů s námi. Chci poblahopřát především životní prostředí než politici jednotlivých států. Vzhledem tedy k tomu, že mapa je již veřejně přístupná, tak některé členské státy, kterou dostáváte od členských států, nikoli ta kvalita, kterou vy vytváříte z vlastních zdrojů, jako například satelitních obrazů v některých částech eh, těch sektorů, které sledujete, jako například obnovitelných zdrojů. Biomasa využívaná na vytápění eh, elektráren eh, dokáží produkovat skutečná. V statistikách naleznete určitá čísla konkrétně jednoho členského státu, který statisticky navýšil o 10% nemůžete ověřovat z vlastních zdrojů. Děkuji, paní Grostet. Děkuji. Vážený pane řediteli, je velice důležité, abychom mohli eh, vám naslouchat pravidelně, abychom mohli chápat potíže, kterým čelíte, rozpočtové potíže například. My bohužel velice dobře známe tu rozpočtovou otázku a měli bychom tlačit na členské státy. Eh, existuje studie dopadu nedávná, která prokazuje, že více než 20 milionů Evropů v roce, Evropanů bylo v roce 2015 vystaveno sanitárním rizikům, které se pojily s kvalitou vody. Co je třeba udělat pro ekonomický, tak sanitární, tak ekologický? Jak bychom tedy mohli dát důvěru evropským občanům v této oblasti, ji obnovit? A stále hovořím o vodě a tady mám nyní eh, na mysli téma opětovného využívání odpadních vod, které jsou zpracovány. Toto téma bylo těm zpracovaným čištěním odpadním vodám, že nedůvěřujete možné recyklaci. Ovšem s ohledem na klimatické změny a bohužel na to sucho, které již pozorujeme v jisté řadě členských států, tak pravděpodobně bude nutné, aby obce tedy čistými odpadní vody radit. Máte na to nějaký konkrétní názor? Děkuji. Se ohledně rozpočtu, to je fér, že jste to uvedl, protože debata o víceletém finančním rámci nadejde a agentury jsou samozřejmě vždy snadný. Greening byl dostatečně efektivní. E, upřímně řečeno, e, v jednáních, když tam rozmělníte opatření e, o zelenění ale bylo by eh, špatné, kdybychom z toho vyvodili, že ozelenění eh, vůbec eh, nemá existovat. A než tedy dojde k reformě společné zemědělské politiky, Děkuji a nyní se táží, zdali ještě někdo další z kolegů by se chtěl. Uh, uh, ještě nějaký další kolega má nějakou otázku? Ne? V tom případě bych sem ráda pozvala jednoho z našich zástupců ve správní radě agentury, pana profesora Helena, paní profesorku, aby vystoupila. Děkuji. Tato oblast má velkou důležitost pro budoucnost a také tady vidíme rostoucí zájem ze strany občanů a soukromého sektoru. A proto to musíme považovat za tedy něco velmi důležitého pro budoucnost a pro další generace. Myslím, že agentura tady odvádí velmi důležitou práci a také si myslím, že odvádíte vynikající práci tam, kde jde o monitorování a sběr dat, což je velmi důležité. Máte-li pochopit co se děje lépe, využít znalosti z této oblasti. Schopnost monitorovat data si vyžaduje velké zdroje a pokud bude docházet k dalším škrtům, není to možné ve chvíli, kdy celá řada partnerských organizací žádá o zvýšení monitorovaného objemu dat. Zároveň je třeba tady si uvědomit, co se, těmi, eh, co se s těmi zpracovanými daty děje po té, co došlo k monitorování. A to je úplně stejně důležité pro budoucnost. A Hans tu dnes řekl, že do budoucna se chcete zaměřit na postupy, které umožňují lepší zprávu za přechodného období. A mě by zajímalo, jestli to opravdu dokážete, vzhledem k tomu, jak omezené jsou vaše zdroje a jak hodláte postupovat. Děkuji. A profesor Linsky, děkuji. Paní předsedkyně, vážení členové parlamentu, a pane řediteli, nejprve mi dovolte poděkovat za to, že jsem byl pozván na toto zasedání. A chci také tedy poděkovat za důvěru, kterou jste nám tím osvědčili. My teprve začínáme své funkční období v těchto týdnech, takže já vám teď jenom mohu říci, že velice pozorně sleduji práci agentury více než 20 let a mám vysoké mínění o této instituci. A chci také tady poděkovat za veškeré, za to, co se podařilo dosáhnout v minulosti i v současnosti. Práce této agentury z pohledu zvenčí je indikátorem tedy programu trvalé udržitelnosti na úrovni Evropské unie a také indikátorem toho, jak vážně bere Evropská unie problematiku trvale udržitelného rozvoje. A to říkám tedy i na základě své znalosti postupů a procesů OSN, kde jsem také strávil nějaký čas. A já si myslím, že tedy to platí i v rámci těch eh, zastřešujících organizací, jako je SDG, a na jejichž půdě agentura předkládá své informace a výsledky práce. Já jsem přesvědčen, že úspěch přechodu tedy eh, na koncepci trvalé udržitelnosti, a to i na úrovni společenské, nejenom ekonomické, se odvíjí od podpory, kterou nám může EEA poskytnout. A to zase záleží na tom, do jaké míry vy jako Evropský parlament tuto agenturu podpoříte. Takže děkuji paní předsedkyně za to, že jsem měla příležitost tady vystoupit. Děkuji vám za veškerou eh, důvěru, kterou jste mi tímto vyslovili a my budeme rozhodně pracovat ze všech sil. A teď chci se zeptat, jestli je tu někdo z ředitelství pro životní prostředí, kdo by chtěl vystoupit. Zdá se, že ne. Mohu vás ujistit, že, tak, že to tedy sdělím i našim zaměstnancům. Budu odpovídat na otázky v tom pořadí, v jakém padly. Za prvé, pokud jde o Kopernikus, Během současného cyklu agentura původní rozpočet na program Copernicus, ale velká část tohoto rozpočtu je spotřebována v členských státech jejich vlastními a vědeckými institucemi a příslušnými a průmyslovými odvětvími, které vlastně nové nařízení Kopernikus, které by mělo platit po dobu 2021-2027. To je velice důležité, protože my chceme tedy vlastně nějakým způsobem těžit z více než desetiletého úsilí a navázaných kontaktů, abychom plně pomocí kterých monitorujeme životní prostředí, bude to znamenat mnohem menší zátěž pro členské státy a automatizované informační systémy, které informace zpracovávají. Čili my se na to těšíme a já bych byl velmi zklamán. Rozpočtové zdroje jde mi o to, že by nám někdo měl vzít úkoly, kterými se věnujeme, kterým se věnujeme už více než 10 let. Já tedy pozorně sleduji tuto debatu, jsme v kontaktu s odborníky z direktorátu GROW, kteří eh, tuto problematiku řeší, jsme v kontaktu také agentury a také pro členské státy které vlastně eh, těží eh, z existence programu Kopernikus. Teď je otázka, do jaké míry používáte naše zprávy a nařízení EIA a sítě Econet. To je tedy uh, obsahem informací, které jsme dali k dispozici poradenské firmě, která vypracovává studie, již jsou součástí tohoto hodnocení. Považován za takový třetí opěrný pilíř veškerých aktivit v oblasti životního prostředí LULUCF nám umožňuje sbírat naprosto zásadní znalosti, a to i na bázi výzkumu, který probíhá v rámci programu Horizon 2020 a tak ředí, pracujeme na tom, jak tedy vlastně zavést eh, řádné metody monitorování, reportování a verifikace po roce 2020. Protože to je nedílnou součástí tedy CF. A to je také nedílnou součástí, tak k tomu potřebujete data z Koperniku. Pokud jde o námořní nebo mořskou problematiku, my jsme eh, právě vypracovali zprávu, eh, která eh, řeší systematicky problematiku potrav. Vám tedy později rád sdělím detaily ke konkrétním případům ale mohu tedy říci, že na tom tématu pracujeme. Tam, kdy jde o kvalitu dat od členských států pro členské státy a jak se k tomu stavíme, tady, to jsou vlastně automatizované algoritmy, které eh, pročesávají ta reportovaná data a pokud si všimnou něčeho nepravděpodobného, nebo nepěkného, tak tedy vyšlou signál. A samozřejmě také každý rok analýzu těch eh, klíčových datových toků a kvalitu hodnotíme tím, že přiděleme body. Kvalitu za, tedy body za kvalitu dat, včasnost dodání a další kritéria. Zvaných národních referenčních cent, charakter, které ke každému tématu, u kterého očekáváme eh, příliv dat z členských států, kontaktujeme naše protěžky v členských státech. Například tedy pokud jde o statistické údaje, existuje, ale samozřejmě jsem vám schopen dát i konkrétnější odpověď. Mohu však říci, že máme opravdu solidní systém verifikace a kontroly kvality našich datových toků. Potom tam, kde jde o vodu, více než 20 milionů Evropanů má zdravotní problémy působené vodou. A když jsme se zaměřili na problematiku pitné vody, šlo nám především o plnou implementaci, abychom odstranili mezery v implementaci Čili zaměřili jsme se nejenom na nařízení a směrnice, které se týkají konkrétně kvality vody, pitné vody a tak dále, ale také na problematiku znečištění, průmyslového znečištění, prostě čehokoliv, co vlastně znečišťuje vodní toky v Evropě. Zaměřili jsme se také na směrnici o pitné vodě a opětovné. A zabýváme se také myšlenkou opětovného užití a recyklované vody. K tomu mám zase později mohu dodat konkrétní informace. Tam, kde jde o opětovné užití vody z pohledu eh, problémů se suchem, důsledku klimatických změn. Tady jsme si provedli studii a vydali zprávu k tomuto tématu před rokem a také jsme tady vypracovali zprávu na téma snižování rizik předozemního moře ti, kdo si myslí, že současná sezónní sucha jsou, nejsou váž, dost vážná, pak těm doporučuji, aby si otevřeli naši zprávu. Z té vyplývá, že je to naopak velký problém. Když se podíváte na prognózy celou řadu oblastí, kde prostě už žádná voda nepoteče. Takže to je opravdu velký problém z hlediska dopadu na turistiku, zemědělství a celou řadu dalších odvětví a zajistíme, abychom vám to předložili. Dále propojení s reformou společné zemědělské politiky. Konference zúčastněných stran o CAP budeme jednou z stran, která tam promluví. Já sám přednesu úvodní proslov a my se na to díváme, takže se ptáme, jak myslet na budoucnost zemědělského a potravinářského systému. Omezený kapitál. Myslím, že každé hospodářství, které reguluje a řídí zemědělství v rozporu s těmito širšími cíly, k nímž se hlásíme v Evropě, ale také mezinárodním měřítku, tak to by byl krok nesprem, eh, nebo systém řízení zemědělství a potravinářství se velice zabývá aspektem zemědělství, tam plyne nejvíce financí a pak se zabýváme i veřejným financováním a negativními vedlejšími účinky, například um, obezí komplexní eh, a končí vlastně eh, transformací plodin v potraviny, které končí na našich stolech. Dnes hovoříme o takzvané deprioritizaci, eh, protože máme méně personálu, ale máme nyní někoho, kdo se zabývá eh, s eh, ekologickými ukazateli a životním prostředím vůbec a to zapojíme i do práce na LULU CF do budoucna. Takže to je jednoznačně jedna z priorit. A obecně ještě mohu říci, že se velmi těšíme na nové pracovníky, které mické erudici a mm, když se díváme na životopisy eh, dvou eh, nově jmenovaných členů, tak nemám pochybnosti o tom, že budeme. Je to druhá část titulu našeho pracovního programu, tam se hovoří o přechodech udržitelnosti. Vycházíme z předpokladu, že proto eh, pracujeme na celém řetězci MBAEC a proto se těším členů do řídící rady. Bude to určitě posílení vašich expertů. Děkujeme vám. Máme zde e, dva hosty z DG Move a DG Gap a tímto zahajují debatu, udělují pání. Jsme velice rádi, že máme příležitost podělit se s vámi o toto téma. Myslím, že komise tato výměna zapadá vlastně do toho rámce konečné dohody a e, komise je určitě ochotná podávat to jsou standardní a doporučené praxe a také implementační prvky. Je to vlastně celý balíček eh, skládající se z několika prvků. Peter o tom pohovoří podrobněji a to již bylo dojednáno a eh, na nadcházející radě ICAO v červnu by to mělo být schváleno. A tam eh, jsou obsaženy klíčové prvky, mm, které jsou předpokladem zprovoznění Corsia, i když k tomu přibude ještě mnoho dalšího po červnu. Stále se na tom pracuje. Toto je rozhodně eh, užitečná a aktuální příležitost, abych vás informovala o stavu věcí, jak si vedeme na pozadí pozice Evropské unie, kterou jistě zná, implementační pravidla a robustní řídící systém, tak aby Korsia byla efektivní a i věrohodná. A jak dobře víme a máme již v EU zkušenosti, existuje několik klíčových aspektů, aby takovýto systém splnil své cíle, to znamená kvalita. Evropská unie tuto otázku e, v Montrealu prosazovala a jak Píta asi vysvětlí, tato jednání jsou skutečně velmi náročná. Všechny tyto klíčové prvky budou dále hodnoceny a budou, bude o nich si uvědomujeme. A na tomto místě bych ukončila svůj eh, příspěvek. Faktem je ale, že jsme se ocitli eh, vlastně v, na kritickém eh, rozcestí v rámci vyjednávání před červnovou radou ICAO a to je tedy dobrá ano, za DG Move pan Peter Viss. Velice, paní předsedkyně, rozeslal generální sekretariát návrh balíčku k členským státům k okomentování. Tyto připomínky by měly přijít do 15. Eh, přesna. Evropské státy dají jasně najevo, že eh, balíček korzbatu k tomuto balíčku, protože současná verze je výsledkem velmi zdlouhavých a náročných jednání a Evropa je izolována v celé řadě záležitostí. Evropské stanovisko zůstává takové, že bychom se měli snažit zavádět solidní pravidla, tak aby zdali tedy tento balíček bude mít podporu jiných členských států, zároveň hledáme i určitou podporu v případě, že tento balíček bude nutné znovu projednat. Já tedy opakuji, my bychom si to nepřáli, ale je koordinované mezi evropskými státy s tím záměrem, aby na půdě konference ECAC vystupovala Evropa konzistentně soustředila se na integritu životního prostředí, tí musí být trvale udržitelné a transparentní. Je tady evidentní, že celá řada států se vyjádří k balíčku je tak, jak tady a zrovna tak se vyjádří zástupci příslušného odvětví a občanské společnosti. První briefing eh, ze strany sekretariátu proběhne 13. března Sekretariát potom eh, tedy také schrne obdržené připomínky a doporučení. Státy potom eh, budou eh, tady celou věc zvažovat na půdě skupiny pro vzdušnou navigaci a Rada ICAO se, se, se potom sejde 11. července, bude zasedat tři týdny a během tohoto zasedání by měly být příslušné hlavní směry přijaty. Chci jenom upozornit na to, že existuje sedm členských států Evropské unie a Turecko, které zasedají na půdě rady ICAO, která se stává, což je organizace, která se stává z 36 zemí. To znamená, že ICAC musí být podpořen minimálně osmi hlasy, ale pokud to bude třeba, rada také může rozhodnout na základě většiny. Pokud bude tento balíček přijat, pak tedy se stane takovým standardním vodítkem toho, jak používat tyto postupy pro všechny členské státy. Dnes vidíme 73 států, které jsou uvedeny na webové stránce ICAO a které by se chtěly zapojit do Corsia od začátku. Nejnověji se přidala také Namíbie, Botswana a Jamaika. Já a moji kolegové jsme tedy k dispozici a připraveni odpovědět na jakékoliv vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Už mám dva řečníky kteří by chtěli promluvit. Nejprve pan Líza. Německu přišli odborníci na dopravní politiku s požadavkem, abychom eh, zrušili tu německou národní sažer. Letím o tom v Evropě často diskutujeme, že si přejeme mezinárodní pravidla, nebo je to mezinárodní obchod, letecká doprava. Takže je smysluplné, abychom řekli, že to nebudeme dělat národní cestou, ale mezinárodní cestou minimálně na evropské úrovni a nejlépe celosvětově. A pak si, takže je smysluplné, abychom řekli, že to nebudeme dělat národní cestou, ale mezinárodní cestou minimálně na evropské úrovni a nejlépe celosvětově. A pak si pak si tedy chytří lidé zamyslí nad tím, jaké dopady má Korzia a jaké dopady má ten národní letecký poplatek v Německu a relativně rychle došli k výsledku, který tady vlastně, o kterém víme, že Korzia téměř k ničemu není. Tam se ne, neděje nic, co by prospívalo životnímu prostředí a co by zavádělo stejné eh, podmínky hospodářské soutěže mezi různými subjekty letecké dopravy. Evropské e TS je již lepší, ale nestačí. Nestačí proto, aby mohlo nahradit národní opatření. To je, myslím, důležitý poznatek pro všechny, kteří mají zájem o to, aby letecký průmysl byl konkurenceschopný. Musíme být na evropské úrovni a mezinárodní úrovni lepší. Nemůžeme mít tady nějakou mozaiku národních opatření, která skutečně eh, jak si pokřivují hospodářskou soutěž. Bohužel tak tomu ještě není. Potřebujeme, máme reformu ETS, tu všeobecnou cena půjde nahoru, takže k jistému efektu to povede. Pak je se jasný úkol směrem na komisi, aby zvýšila aukční podíl u ETS. A pak se možná tedy někdy dostaneme až do takové dimenze, že národní opatření nebudou zapotřebí. Skorzí asi ne, a proto je náš výbor i nadále trvá na tom, že pokud je to s takové jako nyní, že od ní nemůžeme nic očekávat, tak nemůžeme pomýšlet na to, že bychom zrušili Evropské ETS v oblasti letecké dopravy. Nyní konkrétně otázka velice kontroverzně se diskutuje o tom, za vrájmo offsetů, které jsou uznány pro leteckou dopravu, hraje nějakou roli i vysazování stromů. Já si myslím, že seriózní zástupci leteckých společností chápou, že to není možné, zavádět, že je to velice nebezpečný, nebezpečná záležitost, kde nakonec by klienti a podílníci, investoři dospěli k názoru, že dostanou velké problémy, pokud by se tady otevřelo to téma vysazování stromů s veškerými těmi problémy, které se s tím pojí. A my jsme tažné započíst. U ICAO nám generální sekretářka přednedávnem ukázala eh, video na jedné z těch posledních COPS a to je, myslím, skvělý příklad pro Korziu. A zase, že se to nějak bylo zapracováno i do pravidel. Já si myslím, že si tím letecké linky udělají klientům a investorům. A já bych chtěla něco říct na adresu komise, ano. Je to obtížné, komise jistě není v závědění hodné pozici, ovšem nakonec bude muset parlament, až eh, bude současné by u konce, se a myslím si, že to se projeví i během vyjednávání, že Evropský parlament tu záleží. Děkuji, pane Eikaute. Ano, děkuji vám. Určitých eh, prosáklých návrhů, totiž, eh, že komise žádá nebo se ptá Airbusu, eh, zdali, mm, zdali jim vyhovují transparentní. My se dozvídáme věci z určitých uniklých zpráv, ale neviděl jsem žádné formula být transparentnější. A myslím, že je to vážnější, vážná věc zdá se, že Airbus je, promiňte, ale na radě zdá se, e, je Evropa velmi dobře reprezentována, ale zjevně neschopna Jakou implementaci můžeme očekávat od Evropské komisi? Eh, já očekávám, že na evropské úrovni to bude ambiciozní, jak eh, budeme postupovat my eh, na úrovni EU, protože pak nastupuje další debata, kde my jako spolu zákonodárci to budeme sledovat velmi bedlivě a nepřispěje ke snížení emisí v oblasti letecké dopravy a to je pro nás velká obava a starost so <laughs> speak after Mr. Eickhout. <laughs> I'm joking. Mr. Lyon. I don't know whether Buzz Eickhout read my briefing. Opravdu obavy z toho, jakou hrou bude Airbus hrát během jednání. My hovoříme o dokumentech, které bychom vlastně neměli mít k dispozici k nahlédnutí právě na životní prostředí. Chybí však pevně stanovený dlouhodobý cíl. A proto bychom se chtěli zeptat, jaká dodatečná opatření bylo postupně vymazáno 10 z 12 cílů udržitelnosti. My však tady se musíme žet naši politiku. Děkuji, pan Damas Máka. Děkuji. Jestli dovolíte, promluvím eh, místo své kolegyně, paní Gerlingové, která už tady nemůže být, ale eh, fungovala jako zpravodajka k tématu revize směrnice ETS a tam se tedy také hovoří vlastně o korsy a letecké doprava mohla potrestat nežádoucí chování. Ta formulace je taková, že pouze povzbuzujeme nebo podněcujeme k dodržování těchto ustanovení. To by bylo možné, kdyby byly zveřejňovány údaje o celkovém objemu emisí za jednoho operát pustné offsety. Komise chce také přijmout ustanovení MRV, které jsou v Se zeptat, jestli tak hodlá učinit. Děkuji. Chci také poděkovat zástupcům komise za to, že se dostavili. My eh, tady víme, jak mimořádně obtížné je přesně měřit emise CO2 a obzvláště v sektoru jenami. Takže to je taková první obecná připomínka. Druhá obecná připomínka. Letecká doprava a sektor není známo veřejnosti. Naše informace jsou uh, vlastně jen výsledkem úniku určitých informací. A to si myslím, že já už jsem opakoval i eh, v minulosti, že Tedy toto jednání je ještě víc tajnůstkářské než s děním v roce 2016. Vidím ambiciozní text, ale od té doby s každým týdnem, který uteče, v návrzích, které byly rozeslány, to jsou ty tedy tajné zapečetěné obálky a dokumenty, dostatečnou udržitelnost. My prostě nechápeme, proč Evropská unie vlastně už teď boj předem vzdává. A mám dvě konkrétní původní znění usnesení valného schromáždění ICAO se bude snažit ECAO. To je tedy ten druhý prvek, na který bych rád upozornil. A konečně se strategického pohledu země jako Rusko nebo Bílie naznačili, že se nezapojí mezi těmi, kdo se účastnit chtějí takže možná, že mi k tomu také můžete něco říci. Proč eh, to vlastně ještě pořád trpí? Tak děkuji vám mnohokrát za vaše komentáře a vracím se ke komisi se žádostí o závěr a cítím se jako na Libe, kde jsem působila několik let. Panuje zde eh, stejná revoluční atmosféra i v rámci mezinárodních jednání. Takže uslyšíme, co řekne komise k tomu, zda eh, tady může dělat více, než dělá v jiných oblastech. Tak děkuji vám, ctihodní členové, za tyto otázky. Já se pokusím na ně zodpovědět a pak předám slovo kolegyni, aby se vyjádřila k tomu, co se týká DG Klima. Pan doktor Líze byl první otázka eh, zejména na offsety, na kompenzace a zejména zda sázení stromů může být eh, způsobilé pro financování. Přístup IKO ke Corsia je takový, že chce mít výčet kritérií, eh, která musí být respektována. A jedním z kritérií je například trvalost těch omezení, k nímž eh, došlo a další kritérium je eh, robustní metodologie nebo tedy spolehlivá metodologie výpočtu těch omezení. Eh, přístup ICAO nevylučuje určité kategorie projektu. A nejsou zde žádné negativní seznamy, jaké jsme měli v Evropě, kdy jsme tedy se rozhodli určité kompenzace nebo offsety nevpustit do systému ETS. V vše je podmíněno kritériem um, způsobilosti těchto eh, kompenzací a toto kritérium bude uplatňováno na všechny programy, které produkují offsety nebo kompenzace. Jsou-li kritéria splněna, pak bude tento typ projektu povolen. Takže nedochází k vyloučení například eh, lesnických projektů, ale eh, v balíčku Korsia je podmínka, že ta omezení musí být trvalá a zjevně je tady určitá provázanost. Pane Eichaute, za prvé je tady otázka standardu CO2, to se netýká Korsia, ale CO2 klimatických změn. Pokud jde o leteckou dopravu, pan Eichaut se eh, zmiňoval o eh, kontakty, které měla Evropská komise s Airbusem a dalšími v rámci přípravy těch standardů. Je pochopitelné a nestydíme se eh, za eh, spojení se všemi zúčastněnými stranami, včetně Airbus, Airbusu jako jednoho z největších evropských eh, výrobců letadel, stejně tak jako s jinými. Jde o to, že my vždy musíme přijímat informovaná rozhodnutí v rámci ICAO a myslím, že je velmi zodpovědné obrátit se na zúčastněné strany, které vědí eh, nebo znají eh, lépe technické aspekty jednotlivých obcí. Ale aby se komise informovala. Pokud jde o otázku, zdali červené linie Airbusu byly eh, respektovány. Tak komise eh, nepřijímá instrukce od Airbusu, ale se jen informuje a tak tomu bylo i v tomto případě. A to, co rozhoduje, je podle mě to, že chceme mít komplexní konzultaci zúčastněných stran a také si přejeme větší transparentnost v rámci IKO a v rámci procesu eh, CAP eh, v rámci ICAO a to se dotýká otázky pana Gebrandyho nebo poznámky, že nic se nezveřejňuje. Eh, ty informace o Corsia byly IKM eh, rozeslány členským státům. Státům komise neobdržela ani kopii ale my nejsme státy a je to e, náš handicap, musíme s tím žít, ale snažíme se udělat z toho maximum tím, že koordinujeme e, ty zástupce v Evropě, tedy státy, které s námi v Montrealu jednají. Zaznělo tady slovo skandální. My hodláme e, předložit na příštím zasedání řídícího výboru CAP eh, návrh na zvýšení transparentnosti procesu CAP. Nevím, kam to povede. Už jsme i v minulosti takovéto návrhy řídícímu výboru eh, předložili v roce 2016 například bez mm, větších eh, mm, výsledků ale není na nás, abychom přijímali ustanovení o netransparentnosti. My s nimi spolupracujeme a naléháme na ně, aby byli v budoucnu otevřenější. Pokud jde o e, strategii vyjednávání, k níž se vztahoval pan Eichhout i další, jedna z věcí, které se věnujeme nyní, je eh, příprava komentářů k balíčku eh, Corsia. I, kdy, eh, I když bychom mohli tento balíček přímo, tak jaký je? To znamená, jedna taktika ve strategii by bylo po, poslat jim dopis s tím, že to akceptujeme tak, jak to je otevřen a když k tomu dojde, tak tím, eh, čím déle budou ehm, věci diskutovány, tím eh, obtížnější bude zajistit eh, přidanou ekologickou integritu takže je zde nebezpečí otevření. Pokud ale k tomu dojde, tak jsme předložili komentáře, připomínky, eh, které se týkají také eh, změn znění balíčku, tak, aby došlo k posílení eh, ekologické integrity a transparentnosti balíčku Corsia, včetně mm, většího množství detailů o dodržování pravidel ze strany zúčastněných stran, ale upřímně řečeno, budou tady i protichůdné síly v eh, radě ICAO, která, které si nebudou přát eh, vyšší transparentnost anebo ekologickou integritu a tomu musíme čelit, s tím musíme počítat, ale naše strategie spočívá v tom, abychom proaktivně zmapovali eh, terén pro případ, že dojde k otevření balíčku. V, této, v tomto stádiu je to už pozdní stádium, protože se na tom pracovalo tři tři roky. Zahájila se ta práce na zasedání, jehož jste se mnozí zúčastnili a mm, vlastně ta drobná práce již byla e, provedena. Myslím, že nepotřebujeme více času. E, musíme pouze zajistit, aby se e, to celé neoslabilo. Dále konkrétně pan Leine se zmínil o kritériu udržitelnosti. Bylo tam několik kritérií, které byly z návrhu balíčku odstraněny eh, mezi zářím, zasedáním řídícího výboru, kdy jsem také navštívil váš výbor, a listopadovou radou, která eh, rozhodla o balíčku, který pak bude rozeslán státům, nebo byl rozeslán. A v mezidobí došlo k vyškrtnutí kritérií udržitelnosti a ty tři, které tam zbyly, eh, byly také spochybněny. My jsme ale zajistili setrvání těch tří, ty se všechny vztahují k uhlíku a zajistili jsme, aby ty ostatní kritéria nadále byly v rámci CAPE Eh, brány v potaz a dále jsme zajištili v rozhodnutí eh, eh, rady, že ta další kritéria budou opět vráceny, to znamená zahrnuty do toho balíčku ke konci pilotní fázy. A v mezidobí velmi málo množství biopaliv je v leteckém průmyslu nebo letecké dopravě eh, eh, využito. My to považujeme za krok zpět, to, co se stalo v listopadu, ale z, z, zachovali jsme ten eh, proces dalšího postupu. Zajistili jsme zahrnutí těch tří důležitých kritérií, to jsou vlastně kritéria týkající se emisí skleníkových plynů, biopaliv a máme tady datum, dokdy se dočkáme zahrnutí vícero kritérií udržitelnosti do budoucna. Nic nebylo z toho snadné a zaznělo e, zde z úst pana Gebrandyho, že Rusko a Brazílie e, jsou tedy velmi halasní, i když ani nejsou účastní e, toho balíčku Korsia. Nicméně pravidla ICAO jsou eh, taková, že oni jsou členové rady ICAO a mají tedy možnost se vyjádřit a možnost hlasovat eh, není eh, tedy vázáno nebo vázána na možnost účasti v jednáních. Takže oni se mohou do toho procesu zapojit s partnery. Eh, litujeme eh, toho, že se do toho nezapojují dobrovolně, ale nemůžeme je k ničemu nutit. Ze strategického hlediska jednáme skutečně co nejtvrději a Evropa netvoří více než polovinu dobrovolníků, kteří říkali, že Korsiu budou uplatňovat od prvopočátku. A také to říkáme v argumentaci. My jsme ti, kteří začnou okamžitě a musíme být proto eh, vyslechnuti, ale eh, vyslechnutí jsme, ale nemáme, nejsme v pozici, abychom diktovali výsledky, bohužel. Pokud jde o připomínku pana Desmekase o té povaze, tedy SAPS a, a nedodržení SAPS, jestliže se a, rozhodnete neaplikovat SAPS, tak se potýkáte s tím, že se odlišujete a ve chvíli, kdy a tedy jiné státy proti vám mohou zasáhnout. Takže je to trošku riziko, když neaplikujete SAPS. A v podstatě jde tedy o právní nástroj, který máme. Jestliže chcete, aby ICAO vůbec něco udělalo, tak eh, tedy tohle je jediná cesta. Neexistuje žádná eh, další cesta, nebude tedy žádná, nebude žádné usnesení speciálně věnované této záležitosti. Víte, že máme SAP, které se týkají eh, emisí CO2, hluku, bezpečnosti. A není to tak, jako kdyby šlo o drobnosti. Bezpečnost je, má tedy klíčovou důležitost pro všechny. A toto je tedy vlastně to nejsilnější vyjádření, kterého jsou schopni. Ale pokud tedy se rozhodnou neaplikovat SAPS, tak vlastně eh, můžete, eh, můžou jednotlivé státy zasáhnout proti eh, entitě, která SAPS nepoužívá, až do té míry, že třeba zakáží přelet nebo přistání. Takže já na závěr mohu pouze říci, že Evropská unie a země združené v ICAT opravdu tvrdě pracují na tom, aby byla zachována integrita životního prostředí. Vy jste se také ptali, jak budeme implementovat a já jsem na to neodpověděl. Mohu jen říci, že probíhají jednání ke Korsi a my jednáme, my ji také budeme implementovat. Všichni to budou pozorně sledovat. Kdybychom se takto nezachovali my, tak by to jistě tedy nepovzbudilo ani celou řadu ostatních. Děkuji. Dovolte mi ještě doplnit několik prohlášení, která tu padla. Pokud jde o kredity z vlastnictví, to je asi dobrý příklad, kterým bychom se mohli zabývat. My se teď zabýváme tím, jak ten proces bude fungovat a je také otázka, kde máme dobré zkušenosti. Víte, že to zatím není v evropském kontextu povoleno. V tuto chvíli máme návrhu balíčku ICAO, ne, no tedy, ne tedy v SAPS, ale spíše v té implementační části, čili v trošku jiném stádiu, velmi obecná kritéria o přípustnosti jednotek. Je pravda, že to, jak budou tato kritéria aplikována, se bude odvíjet od rozhodnutí rody ICAO. A neznamená, a zatím to tedy není úplně jasné, Je ale jasné, že v rámci diskuzí v tuto chvíli celá řada partnerů kolem stolu si přeje, aby byly povoleny kredity z lesnictví prostřednictvím nějakého dobrovolného schématu nebo veřejného schématu, protože vlastně tyto kredity jsou součástí katalogu offsetů, který byl prezentován. To je tedy něco, na co bychom neměli zapomínat. Já jsem se také zmínila o celém procesu, o tom, kdo rozhoduje na konci a o tom, že to bude Rada ICAO, kterou asi budeme zápasit v Montrealu a která se objevuje i v rezoluci, je to problematika bell counting. My na to nyní upozorňujeme u těch eh, implementačních prvků, ale zatím to vlastně ještě nebylo dořešeno. A z hlediska boje proti klimatům je to velmi důležité.